Okay, everybody, can you take your seats? No, 15 minutes, if everything is fine. 15? Right, this, this, I'm told, should not take too long. Posaďte se prosím, měl by to trvat zase tak dlouho. Pokud by to trvalo dlouho, tak opustím předsednické křeslo. Proto tady máme náhradníky, ty budou tady hlasovat za mě. Ale nemáme jich příliš mnoho, to znamená, že nebudeme podvádět. Máte prosím všichni hlasovací kartičky. Alín nemá. Ještě někdo další zapomněl na hlasovací kartičku? That's all right. I'll vote for the socialist then. Yes, uh, I vote for her. Right. Okay. Okay. With, with, with, with a bit of luck, we, we don't we don't. Tak. Prosím, ti z vás, kdo mají hlasovací kartičky, vložte do hlasovacího zařízení. Yeah, Carl, you're voting, I'm not, in case I have to run. Okay. Okay, so this is the um, draft report from... Budeme hlasovat o návrhu zprávy pana Liema Hoang Nunga, která se týká dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí pro hospodářské oživení. Arlen našla svoji kartičku, výborně. A máme nejrůznější kompromisní návrhy této zprávě. Takže, takže Gunnar nemá kartu. Jenom jsem chtěl říci, když se podívám na pozměňovací, eh, na seznam, některé pozměňovací návrhy podporujeme, jenom to není napsáno v textu, ale některé tyto kompromisy jsou podporovány také EPPP, e i když to není napsáno v seznamu dám signál. Takže se dívejte na mě a bude to jasné. Yeah. Media service. Yeah. Oh, and, in case you're wondering what this sort of satellite thing is in front of us. Tady ten satelitní předmět je kamera s několika objektivy, která nás bude fotografovat. Je to pro účely médií, je to parlamentní služba, která zajišťuje tyto fotky. Takže bychom se všichni měli usmívat, pokud vím, tak tam není žádný zvuk. Budeme tady hlasovat, takže budeme zvedat ruce, kdo je pro padesátku, kdo je proti. Zdrželi se hlasování, schváleno. 51, kdo je pro? Takže naopak odpadá, omlouvám se. Dostáváme se k návrhu kompromisu A. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 53. 53. Je rozdělena do dvou částí. Kdo je pro první část? Proti? Drželi se? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, také schváleno. Jestli chcete, můžeme to zkontrolovat, to poslední. Čili hlasujeme o druhé části. Zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali. No. Oh, quick, Mr. Bullman. Takže prosím, pane Bullmane. He's, he's pressed the button. 28 eh, pro, 14 proti. So that is also carried. Takže schváleno. 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 55. Je rozděleno do tří částí. První část, kde pro? proti, drželi se, schváleno. Druhá část, kde pro? Proti, drželi se. Také si myslím, že schváleno, teď je trojka, kde pro? Proti, drželi se, také schváleno. 56. Kdo je pro? Proti? Drželi se? také schváleno. 57. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. 58. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Kompromisní návrh B, ten byl stažen, čili budeme hlasovat o 59 s ústním pozměňovacím návrhem ze strany zelených. Kdo je pro? Oral, on the oral, on the oral amendment. Okay. Okay, you want to vote on the oral amendment. Takže budeme eh, hlasovat o vašem pozměňovacím návrhu. Je to ústní pozměňovací návrh. Okay, I, I think that the request is to vote first as to whether the... Takže nejdřív budeme hlasovat o tom, zda je ústní pozměňovací návrh eh, začleněn Čili začleníme ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Abychom jej začlenili. Kdo je proti? Zdrželi se? Takže nebereme v potaz ústní pozměňovací návrh, to znamená, že budeme hlasovat o původním textu. Původní text 59. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Návrh kompromisu C. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Tím se dostáváme k D. To bylo staženo, je to trochu matoucí. Teď 1,60 ve dvou oddělených částech. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Schváleno. A druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Také schváleno. Návrh kompromisu E je stažen, čili hlasujeme o 62 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Drželi se, schváleno. A druhá část, 62, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 63, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 64, 65 odpadají, teď je 66, kdo je pro? 63, ta byla schválena, 64, 65 odpadají. Tak teď 66. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 68. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. 69. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. 70. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. 71 ve třech částech. Hlasujeme o první části, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Třetí část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 72, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 73, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 74, kdo je pro? proti, drželi se, schváleno, 75 odpadá. Nyní návrh kompromisu F. D pro? Proti, drželi se, zamítnuto. Teď 76, kde pro? Proti, drželi se, schváleno. Zbytek odpadá až Takže G odpadá. Nyní máme 81. Kdo je pro pozměňovací návrh 81? Gunare, to je váš pozměňovací návrh. Dobře, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 83. Kdo je pro? 83. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To se musíme zkontrolovat. 84. Zahajuji hlasování. Končím. Všichni hlasovali, končím hlasování. Není to schváleno. 21 pro, 23 proti. Zamítnuto. 85, kdo je pro? Proti. Drželi se. Schváleno. 86, kde máme ústní pozměňovací návrh eh, stávající a budoucí generace. Takže kdo je pro toto znění? Proti? Drželi se schváleno. Nyní je odstavec 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dvojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nemůžeme vzít stanoviska rozpočtového výboru najednou? Ne. Takže třetí stanovisko. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Čtyřka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Desítka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Jedenáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní 87. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 88, kdo je pro? Proti? Vydrželi se? Těžko říct. Budeme hlasovat elektronicky o 88. Hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno 24 pro, 19 proti. Další dva odpadají. Teď je 91. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Kompromisní návrh H. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní eh, návrh I. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Asi to raději zkontrolujeme. Hlasujeme o návrh, eh, návrhu kompromisu I. electronic vote. Vote's still open. Right, I think everybody's voted. The vote's closed. And that is rejected. Um, Počkej, zamítnuto. 21 pro, 22 proti. Teď se dostáváme k pozměňovacím návrhům. 96, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 97. odpadá. 98. neodpadá. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 99. Odpadá kvůli 98. 99 odpadá, stovka odpadá kvůli 96, ale o 101 hlasujeme kde pro, kde proti. Zdrželi se schváleno. 102, kdo je pro, proti. Zdrželi se schváleno. Zbytek této části odpadá, teď 105 byla stažena, 106, kdo je pro, proti, drželi se, schváleno. 107 odpadá, čili dostáváme se ke kompromisu je, kdo je pro, proti, drželi se, schváleno. Teď 112, kdo je pro, proti, drželi se, schváleno. Kompromis K, kdo pro, proti, zdrželi se. Teď se dostáváme k L. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme to zkontrolovat. Končím hlasování, takže Je to stejně zamítnuto. Takže je to super zamítnuto v tuto chvíli. Teď se dostáváme ke 115. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? Ano, EPP byli proti, zamítnuto. 116. Kde je pro? 116 proti, zdrželi se, schváleno. 117, kdo je pro, proti, Máme málo rukou, takže 117, kdo je prosím pro, proti, zdrželi se, schváleno. Zbytek odpadá. Nyní stanovisko rozpočtového výboru 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jejich stanovisko číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Stanovisko 121 ekonu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 122. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme zkontrolovat 122, prosím. Has everybody voted? Okay, that's rejected. 123, all those in... 123, kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Návrh kompromisu N. M, pardon, kdo je pro? Proti? Drželi se? Musíme to zkontrolovat. Hlasujeme o M. Hlasovali všichni, zamítnuto, 21 pro, 24 proti. 124, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 127, kdo je pro? proti, drželi se, zamítnuto. 128. Kdo je pro? Drželi se? Přijato. Návrh kompromisu N. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Teď je 134. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 135, 36 odpadají. Teď 138. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Takže ten zbytek eh, odpadá. Až 141. Kdo je pro? Drželi se, zamítnuto. 142. Kdo je pro? Proti?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 Schváleno. Zbytek opadá. Až 149. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 150. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 51. 151 pro. Proti. Zdrželi se. Tak, teď jsem zmatena. 151 Oddělené hlasování v rámci skupin, to byl pozměňovací návrh 151, mm, elektronické hlasování ke 151. Hlasovali všichni. Zamítnuto 23 k 21. Přesto zamítnuto 152. Kdo je pro? Proti zdrželi se Přijato. Pozměňovací návrh 153. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 156. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. 157. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. 158 pro, proti, zdrželi se, přijat. 159 pro, proti, zdrželi se, přijat. 160 pro, proti, zdrželi se, přijat. 161 pro, proti, zdrželi se, přijat. Um, rozpoč- 5 pro, proti, zdrželi se, přijat. To ještě k rozpočtu 5 co je ten další? Aha, tak to je opakování. Dobrá, rozpočet 6. Ehm, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme ověřit, prosím, rozpočet, ten odstavec 6. Everybody voted. That's rejected. Zamítnuto. Rozpočet 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nestanovisko. Zaměstnanost. Aha, posílená spolupráce, takže o tom hlasovat nemusíme. Tedy pozměňovací návrh mm, 162. Kdo je pro? Pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 1. Pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se přijat. A nyní stanovisko rozpočet, úvodní text A, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se přijat. Čtyřka pro, proti, zdrželi se přijat. Úvodní text eh, B, pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, můžeme prosím ověřit pozměňovací návrh 5. Tak všichni hlasovali a je to přijato 23 ku 21. Um, Teď pozměňovací návrh 6 a 7, mm, padá mm, pozměňovací návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 9 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis um, o, e, pro, proti, zdrželi se, můžeme prosím ověřit um, kompromis o. Yay, have you voted? Všichni hlasovali, je to zamítnuto, takže můžeme pokračovat pozměňovacím návrhu 10. Mm, kdo je prosím pro? Proti? Zdrželi se přijat. 11 odpadá. 12 mm, kompatibilní, 12, mm, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh kompromisu P pro, proti, zdrželi se přijat. Patnáctka pro, proti, zdrželi se, přijat. Šestnáct pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh kompromisu Q pro, proti, zdrželi se. Toto je kompromis, takže to ověříme. Všichni hlasovali, uzavírám hlasování. A to je 23 ku 21, takže přecházíme pozměňovacím návrhu 17. Hlasovali všichni? Pro, proti, zdrželi se. Můžeme prosím ověřit pozměňovací návrh 17. Zamítnuto 23 ku 21. What? No, no. Amendment 18. All those in favor. Takže osmnáctka pro, proti, zdrželi se, přijat. Um, Devatenáctka odpadá. 20. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, 21 pro, proti, zdrželi se přijat, ehm, návrh kompromisu A, kdo je pro, proti, zdržování, eh, zdrželi se jasně zamítnuto, návrh 22, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat a zbytek proto odpadá. Pozměňovací návrh 25, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Oba byly staženy? Ne. Takže pak pozměňovací návrh 27, kdo je pro, proti, jenom málo rukou bylo se zvedlo, takže ověříme 27. Elektronicky, prosím. Elektronické ověření 27. Což je to tež jako 26 a 25 se stáhlo, takže to máme přijato. 24 k 21. 28 odpadá návrh kompromisu S. Prosím, všichni, kdo, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. A teď ten kompromis, ten byl stažen, takže je to pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat? A zbytek odpadá. Kompromis U byl stažen a proto pozměňovací návrh 34 teď a tedy pro, proti, zdrželi se přijat. 35 odpadá. Návrh kompromisu ve stažen, takže teď 36, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 37 pro, proti, zdrželi se, myslím, že to bylo zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se zamítnout 39 pro proti, zdrželi se přijat. 40 a 41 pro, proti, zdrželi se. Můžeme to ověřit? Návrh 40. Ano, 40. Přijat. Takže 42 odpadá. Návrh kompromisu dvojité pro. Kompromis ve, dvojité V, kdo je pro? A proti? Zdrželi se zamítnout. 43 pro, proti, zdrželi se přijat. 44 pro, tak pardon, 47 pro, proti, zdrželi se přijat. 48 pro, proti, zdrželi se přijat. 49 pro, proti, zdrželi se přijat. Vodní text um, B, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. A rozpočet C pro, proti, zdrželi se přijat. Myslím si, že bychom měli přejít k elektronickému hlasování, eh, k textu, jak byl pozměněn, takže rovnou přejdeme k elektronickému hlasování. Otevírám hlasování. Stále se počítá. Hlasovali všichni? Zavírám hlasování. Teď už všichni hlasovali. Končují hlasování. 24 pro, 16 eh, proti a 14 se zdrželo. Tak přijat. Dobrá, takže 26, tak 25. 25 pro. Pan Hans Peter Martin. Nemám tak hlasovací kasičku, já bych se byl zdržel, takže je to 15, kteří se zdrželi. Děkuji. Pan Gok si přál něco říct, zpravodaj? Jenom hm, pár slov jako zpravodaj k tomuto hlasování. Chtěl bych tedy mm, se vyjádřit. Jak asi víte, já jsem trochu zklamán tou pozměněnou verzí, e, poněvadž některé ty věci již byly předmětem dobrého kompromisu, ale e, ty e, spekulativní útoky Eh, se zdvojnásobují proti, proti členským státům. Tak o to více lituji, že jsme nepřišli na kompromis, který by byl ofenzivnější, který by oživil ekonomiku a zavedl politickou, pardon, zavedl hospodářskou zprávu v Evropě. Proto jsme se zdrželi i moji kolegové a já bych rád, abychom využili čas do plenárky, abychom pokračovali v diskuzi s ostatními frakcemi, jsem přesvědčen, že Eh, všichni dohromady se budeme maximálně snažit, abychom dospěli k vyváženějšímu výsledku. Děkuji. Well, um, thank you for that statement on behalf of the rapporteur, and I think that can... Uh, eh, Ano, takže uh, tím jsme, myslím, skončili s dnešním hlasováním a přeji vám hezké odpoledne. Děkuji.